k pořadu jednání. Konečný pořad jednání byl přijat konferencí předsedů 1.10. Byl rozdán v souladu s pravidlem 149. Nedostala jsem žádné změny, které se týkají pondělka, takže rovnou přistoupíme k úterku. EPP požádala, aby vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku vydala prohlášení k situaci Gruzii, především pokud jde o Gigi Ugulava. Bude to tedy eh, řešeno v úterý odpoledne. Já dávám slovo panu Kristiánovi Predovi. Děkuji, paní předsedkyně frakce. EPP by byla ráda, aby se tato záležitost zařadila na pořad jednání a aby proběhla rozprava o selektivní justici v Gruzii. To je velmi závažné téma. Myslím si, že musíme řešit eh, tuto otázku a vztah, který existuje v této zemi mezi politikou a justicí. Žádám kolegy liberály a socialisty, o nichž vím, že podporují gruzinskou vládu, abychom opravdu začali o této otázce diskutovat. Je to velmi důležité a já bych eh, je požádal, aby hlasovali pro tuto naši žádost. Především se obracím na socialisty, protože v rámci EU také podporují premiéra, šéfa sociálně demokratické strany v Rumunsku, který je předmětem soudního řízení, takže si myslím, že by bylo dobré, aby ukázali, co chtějí dělat. Máme někoho, kdo chce hovořit pro? Pan Golniš. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl říct, že podporuji obecně všechny iniciativy, které mají za cíl odsoudit selektivní justici. Byl bych rád, abychom se v linii toho, co říkal náš kolega z EPP, abychom se zaměřili na selektivní justici v rámci Evropské unie, například v Řecku vůči Zlatému úsvitu, nebo v Německu, nebo ve Francii. Kvůli příliš liberálním zákonům je to všechno velmi rozvinuté. Děkuji a kdo bude mluvit? proti, pan Guerrero. Děkuji. Mně připadá tento návrh, který byl velmi vřele podpořen panem Golmišem, ale tady nejde o to, abychom diskutovali o tomto konkrétním případě, ale o způsobu, jak funguje tento parlament. Toto byl návrh pro naléhavé záležitosti, který předložili lidovci. V jiném okamžiku tento návrh nezískal dostatečnou podporu a teď prostě přicházíte na plenární zasedání a chcete to sem dostat zadními vrátky. Mně se zdá bez ohledu na to, jaké je to téma, že to není přijatelný postup ve fungování tohoto parlamentu. Děkuji. A nyní budeme o této žádosti hlasovat, takže ti, kdo jsou pro změnu našeho pořadu jednání, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Je to zamítnuto, kolegové. Ráda to ověřím, ale bylo to dost jasné. Takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je kolegové tímto uzavřeno. A je to zamítnuto. Takže v úterý žádná změna a teď tady máme návrh, který se týká středy. Skupina GUE NGL požádala místo předsedkyni, vysokou představitelku pro bezpečnostní a zahraniční politiku o prohlášení, které se eh, týká útoků, leteckých eh, útoků proti Médecins Sans Frontières v Afganistánu. A dávám slovo paní Cimr, aby prohovořila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 Paní předsedkyně, moje frakce žádá v souladu s jednacím řádem eh, rozpravu bez usnesení ke smrtelnému útoku americké armády na eh, nemocnici lékařů bez hranic v Kundusu. Eh, rozprava měla proběhnout ráno v 8.30 za účasti vysoké představitelky paní Mogherini a abychom vyšli vstříc dalším frakcím, tak navrhuji, abychom to provedli jako kolegy kolečko vystoupení předsedů frakce. 3. E, e, e, října v sobotu došlo k úmrtí 12 zaměstnanců a minimálně 7 pacientů, včetně 3 dětí. 27 zaměstnanců bylo těžce poraněno. Podle údajů zaměstnanců nemocnici mezi druhou a třetí hodinou raní bylo postiženo traumatickým geografické centrum nemocnice eh, v Kundusu několika leteckými útoky. Centrální nemocnice, kde se nacházela intenzivní stanice, nouzové prostory a další části eh, byly eh, také obětí tohoto útoku. mezinárodní eh, koalice a také afgánské úřady eh, byly eh, předem varováni, přesto došlo k tomuto útoku. Evropská unie se také angažuje rozvojovou pomocí, dokonce více v Afganistanu než v jakékoliv jiné zemi. Mnoho charitativních organizací z mnoha zemí, včetně Lékařů bez hranice, na tom podílí a proto považujeme okamžité objasnění. Děkuji a nyní prosím paní Harms, která promluví eh, pro. Já jménem své frakce podporuji eh, návrh eh, Gaby Zimmer, velmi dobře zdůvodněný. Musím předeslat, že se mi poněkud eh, ulevilo eh, díky vystoupení prezidenta Obamy, který již požadoval a také oznámil úplné eh, vyšetření a objasnění tohoto leteckého útoku, ale myslím, že potřebujeme mezinárodní debatu o tom, co se zde událo, zejména proto, že v Afghánistánu je vývoj jako takový zcela strašlivý a e, dosud nám, myslím, chybí diskuse k tomuto tématu. Tváří v tvář debatám, které povedeme zítra, se domnívám, že vzhledem ke stávající situaci e, světového společenství e, musíme skutečně toto téma leteckých útoků v Afganistánu zahnout na pořad jednání. Děkuji paní Harms a chce se někdo vyjádřit proti návrhu? Není-li tomu tak, dávám o návrhu hlasovat. Kdo je pro úpravu pořadu jednání? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Já to prověřím, kolegové, ale bylo to eh, zřetelně vidět z mého místa. Takže eh, my budeme nyní hlasovat eh, elektronicky o tomto návrhu změny pořadu. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Tak končím hlasování. Kolegové, bylo to přijato, takže eh, středeční pořad jednání je eh, náležitě upraven. Vyslechneme si vystoupení k tomuto tématu eh, a schůze ve středu začíná v 8 hodin 30 minut. Přejete si ještě promluvit? Paní poslankyně, v podstatě to není eh, přísně eh, vzato na pořadu jednání, ale eh, jedná se o Dieselgate. Já jsem se, já jsem se dozvěděla, že konference předsedů se shodla, že pozveme pana komisaře Timmermance na rozpravu, ale nyní vidím podle pořadu jednání, že se jedná o paní komisařku Běnkovskou, která má na starosti vnitřní trh a další. Ale vzhledem k vážnosti tématu, vzhledem k tomu, že se to dotýká i životního prostředí, hospodářské soutěže, veřejné zprávy a tak dále. Vzhledem k tomu, že čtyři výbory parlamentu se tímto tématem zabývá, tak bychom eh, rádi věděli, proč komise nevyšla vstříc našemu požadavku a nevyslala místo předzů Timmermance, aby byl přítomen na debatě o takzvaném Dieselgate. Děkuji. Je na komisi, aby rozhodla, kdo se za ní zúčastní rozpravy a e, mohu říci, že komisaři, e, když jsou přítomní, promlouvají jménem komise jako takové. Takže nemám zde další návrh na změnu pořadu čtvrteční schůze, proto mohu konstatovat, že pořad je takto e, schválen a hlásí se ještě pan Messerschmidt. Děkuji. Já bych se chtěl vyjádřit ještě ke středeční části pořadu jednání a navazuji na to, co jste již řekla ohledně hlasování podle kalendáře. Jak jste uvedla, eh, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů bude zítra a skupina EKR skutečně předložila návrh limitující počet dnů ve Štrasburku ze 4 na 3 schůze. To bylo eh, schváleno, respektive eh, panem Šulcem shledáno nevhodné, ale před hodinou jsem obdržel e-mail eh, od zprávy parlamentu, kde se hovoří, že to odporuje protokolu a také precedenčnímu právu. Já se domnívám, že to není eh, zcela eh, správné odůvodnění zamítnutí našeho návrhu a proto požaduji předsednictví, aby předložilo hlubokou analýzu ehm, ehm, dopadů ehm, naší žádosti eh, pokud nebudeme mít skutečně eh, justiční analýzu ehm, tohoto tématu, tak nepovažuji dosavadní vysvětlení eh, zprávy parlamentu za dostačující. Domnívám se, že si uvědomíte, že toto téma se vynořilo v roce 2014. Eh, Pozměvací návrh byl považován, respektive shledán za nevhodný na základě vyjádření eh, právní služby eh, předsedy. Od té doby se nic nezměnilo, rozhodnutí bylo eh, definitivní a tedy návrh byl považován za nepřijatelný. Ale zaznamenali jsme vaše vystoupení. Pan Preda, chcete, máte faktickou otázku? Děkuji. Chtěl bych poukázat ještě na krizovou situaci čtvrtečního dopoledne. Je to již po druhé, kdy máme čtyři místo třech témat eh, k diskusi a eh, jedná se o naléhavosti. A, a chtěl bych vám připomenout obsah článku 130 pět právního řádu. Celkový eh, počet témat v rámci agendy naléhavé nesmí předčit eh, tři témata, včetně podtémat. Eh, já se domnívám, ale že máme čtyři témata, protože pan předseda Schulz trval na zařazení čtvrtého tématu. Takže již po druhé eh, takto porušil pravidla jednacího řádu. Měli bychom se opět vrátit ke třem tématům podle jednacího řádu. Budeme-li mít čtyři, tak nám zbyde méně času na debatu. Neměli bychom porušovat vlastní pravidla. Děkuji. Děkuji, pane Predo. Já mám za to, že na konferenci předsedu bylo dosaženo shody v této věci a e, nebyl přednesen žádný návrh e, změnit e, tento postup, ale předložíme váš návrh útvarům parlamentu.